Dámy a pánové, srdečně vás opět vítám. Dnes ráno jsme změnili pořad jednání a nyní začneme bodem 9. A budeme pokračovat bodem 10. V bodě 9 prosím panu, pana kolegu Kotašanovského, který je zpravodajem, aby nám k tomu něco řekl a potom přijdou na řadu kolegové a kolegyně. Pane Tošanovský, máte slovo. Pane předsedo, děkuji za slovo a děkuji za možnost tedy eh, představit eh, stav, v jakém se nachází jednání eh, ve věci, zjednodušeně řečeno, Galileo nebo Evropského družicového navigačního systému. Chtěl bych v prvé řadě velmi poděkovat sekretariátu a jmenovitě panu Juliu Gomezovi za Guzmanovi za vynikající práci a obrovské nasazení, protože skutečně v tak komplikované věci a historicky dlouho projednávané eh, v Evropském parlamentu je, není nic, eh, nic jednoduchého najít, najít východisko. Hlavní body eh, předložené zprávy bych představil v několika těch základních, základních bodech. A to za prvé, snahou návrhu je aby došlo k skutečně řádné informovanosti a možnosti účasti kontroly parlamentu eh, v pracích navržených agentur. to bude zaručeno prvé jmenováním dvou zástupců parlamentu do správní rady agentury je to pozměňovací návrh seven druhé klauzule o pravidelném informování parlamentu a rady je to návrh pozměňovací návrh osm druhým bodem je zajištění adekvátního fungování správní rady. je pochopitelné že komise a je to jasné má maximální snahu eh, přenést co největší zodpovědnost protože přenáší na ně největší zodpovědnost a je manažerem projektu proto měla maximální snahu získání pravomocí tak aby nedocházelo k nepříjemným situacím proto ten návrh komise který já velmi dobře tomu rozumím byl aby, aby zástupce měl fifty hlasovacího práva. tím by ale došlo ke skoro úplnému nebo velmi složitému potlačení zástupců jednotlivých členských zemí protože zástupce komise by v podstatě měl výraznou nebo skoro absolutní pravomoc a e, dá se očekávat, že by i e, chování jednotlivých zástupců jednotlivých členských zemí e, bylo velmi komplikované. Proto po mnoha diskuzích se v návrhu objevuje a navrhli jsme 30 hlasovacího práva pro zástupce komise, tím je jeho pozice velmi silná, má velice silnou kontrolní možnost i z hlediska hlasovacích práv a v na druhé straně aby došlo k eh, zásadnímu rozhodnutí pokud by to bylo eh, pro komisi důležité musí vždy se aspoň jeden z členů, komise eh, přiklonit, k jejich návrhu. zároveň tímto je i zaručeno Eh, skutečně pracovitá příležitost pro eh, jednotlivé členské země. kdyby jednání byla v rozporu s pravidly komise tak je zaručeno že komise může prosadit ten svůj pohled a je možné, možné dosíci určitého, určitého rozhodnutí tím by byla eliminována i nedorozumění a zajištěn maximální soulad s pravidly jednání komise. třetím bodem byla problematika pro řešení bezpečnostní akreditace která je nejvážnější a největší novinkou s návrhem komise. toto je samozřejmě velmi důležitý bod a zase chápu komisi jak záleží velmi silně na vytvoření této, akreditační instituce, aby byla nezávislá. Aby se zabránilo nedorozumění a komitologie byla, byla dodržena veškerá pravidla komitologie, akreditační výbor pro bezpečnost evropských systémů je přejmenován na akreditační radu, je to návrh číslo 5, tak aby, bylo, aby v tomto bylo jednoznačně definován název i této skupiny. je nezbytně nutné, nutná nezávislost expertů členských, členských států aby tato rozhodnutí byla apolitická odborná objektivní a neřídila se politickými záměry protože znovu opakuji a to v tom se plně shoduji s komisí je to vrcholně profesní, profesní orgán. je to pozměňovací návrh číslo ten pro vaši lepší orientaci. stanoviska v akreditační komisi by se měla přijímat tříčtvrtinovou většinou zástupců členských států. jedná se hlavně o bezpečnostní eh, záležitosti celého systému a je proto nezbytně nutné aby eh, tato bezpečnost systému byla pod přísným profesním dohledem. každý eh, z hlasů bezpečnostního experta by měl mít stejnou váhu protože se jedná o odborná stanoviska je to pozměňovací návrh číslo eleven komise by také měla mít možnost zasáhnout pokud by přijetí rozhodnutí o akreditaci mělo významný vliv na provedení programu a to ať by se to dotýkalo časového harmonogramu projektu či zvýšené, mělo by to dopad na zvýšené náklady. E, opět chápu stanovisko komise v postavení akreditační komise my jsme hledali snahu o maximální propojení a informovanosti a vyhnutí se nepříjemným stavům nedorozuměním mezi eh, těmito, skupinami. proto by mělo být umožněno komisi informovat akreditační radu být komisi, komise aby byla informována akreditační radou a ta měla možnost zohlednit každé stanovisko komise je to pozměňovací návrh číslo. twelve toto jsou skutečně ve velké zkratce protože to není poprvé kdy probíráme tento materiál jsou to body které naleznete v, eh, reportu. chtěl bych eh, také informovat eh, vážené členy komise itre že jsem se opakovaně setkal se stínovými zpravodaji a chtěl bych jim poděkovat za velmi podnětnou a velmi příjemnou spolupráci. Stejně tak jsem se opakovaně setkal s radou pod eh, vedením švédského předsednictví a děkuji za skvělou spolupráci s Madame Carlson. Eh, na posledním jednání se jí zúčastnili i zástupce nastupující země, předsednické země Španělska. Myslím si, že je to velmi důležité, aby tato vazba eh, byla zachována, protože případné hlasování v parlamentu bude probíhat již pod eh, předsednictvím španělska. proběhla opakovaná jednání s komisí a velmi si cením a chápu jejich postoje a velmi si cením jejich eh, vysoké odbornosti. byl jsem také informován eh, madame carlssonovou že rada má zájem o hladký průběh tak aby parlament bez zásadních problémů mezi radou a komisí návrh, návrh prošel Eh, tak aby prošlo eh, v prvním čtení je to pochopitelné protože tento projekt tak jak eh, mnozí z vás kteří zasedáte delší dobu tady ve výboru víte že je to již problém dlouhodobě prolínající práci i výboru. v půli ledna bych chtěl ještě se opakovaně setkat se stínovými zpravodaji tak abychom Eh, prošli všechny pozměňovací návrhy a našli tu maximální shodu a maximální kompromis, eh, který by umožnil co nejhladší průběh. Samozřejmě budu velmi vděčen za veškeré návrhy, které eh, obdržíme, tak abychom je mohli ještě případně zapracovat a také samozřejmě pro další jednání s komisí a radou, tak abychom měli veškerá stanoviska pro tuto sice technické, ale zároveň i z důvodu i možná historie velmi složité hledání řešení pro urychlenou realizaci eh, řízení celého projektu Galileo. Pane předsedo, děkuji. Srdečně vám děkuji. Jako první se hlásí jeden ze stínových eh, zpravodajů, pan kolega Remek. Eh, děkuji, pane předsedo Eh, já bych chtěl eh, v první řadě eh, poděkovat za aktivitu zpravodaje i za jeho způsob vedení konzultací se stínovými zpravodaji potažmo tedy se mnou. jsem rád že to takto je a obecně s celým dokumentem v zásadě mohu, vyslovit podporu a souhlasím. samozřejmě oceňuji také přístup, přístup pana zpravodaje ke konzultacím s odbornými institucemi tak konec konců sám popsal. Eh, chtěl bych se jenom zmínit eh, k pozměňovacímu návrhu číslo 3 a také o tom jedná i pozměňovací návrh číslo 8. A eh, v tomto případě se přikláním k tomu návrhu, aby procentní podíl hlasů komise ve správní radě agentury byl snížen z navrhovaných 50 na 30 Důvody v zásadě byly popsané zpravodajem, takže se k tomu eh, blíže vyjadřovat nemusím, eh, souhlasím s nimi. Eh, pokud jde o zastoupení Evropského parlamentu ve správní radě agentury, jsem pro takové zastoupení, to je zastoupení toho Evropského parlamentu přes všechna úskalí a otazníky, které to může přinášet. Například, jak ho vybírat. Ale konec konců parlament, náš parlament byl ten, kdo v podstatě zachránil projekt Galileo, a tak by měl mít o dalších procesech přehled. Otázkou všem je, jestli to mají nebo nemají být členové Evropského parlamentu, pokud totiž ne, kdo takové navrhne a na základě čeho, ale to může být ještě předmětem dalšího jednání. Jinak nemám další eh, připomínky a jsem v kontaktu se zpravodajem. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám a další dostává slovo kolega Glante. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám za představení zprávy. Mohu se bez výhrad eh, přidat k předřečníkovi. Děkuji. Spolupráce byla opravdu skvělá. Nemám také žádné připomínky k tomu návrhu zprávy. Myslím, že jsme díky zpravodaji dostali rozumnou pozici. I ta 30% účast, ta je podle mě v pořádku. Myslím, že komise by měla mít určitý podíl, ale ne neomezený, takže bychom tam měli najít určitou rovnováhu. Co se týče účasti parlamentu na správní radě a informačním toku, k tomu bych měl jednu otázku, která možná přesahuje tuto konkrétní zprávu. Myslím, že u mnoha věcí se stále požaduje účast parlamentu, abychom věděli, co se tam odehrává, abychom měli zaručenou určitou transparentnost. Ale jestli to funguje, to zůstává otázkou. U projektu Galileo jsme měli tu ten společné zasedání a byli jsme tam velmi úspěšní. Ale vývoj v této oblasti je velmi rychlý a já jsem slyšel, že v současné době eh, je hodnocen proces výběrového řízení. A pro parlament by bylo velmi důležité vědět, jak se tam postupuje a jestli se tam rozdělíme a jestli to bude o 250 milionů dražší anebo ne důvodů pro těch 250, 250 milionů by mohla být například větší konkurenceschopnost a tak dále. Myslím, že o těchto věcech bychom měli být informováni, ať už to bude probíhat formou grémia nebo jinak, to je mi jedno, ale aby se to stalo, abychom byli neustále informováni, to je důležité. Možná, že zástupci komise by nám k tomu mohli říct několik slov. Jinak vám velmi děkuji za návrh této zprávy a v lednu se ještě setkáme, abychom celý proces uzavřeli. Mm, pokud bude rada souhlasit, budeme moci dospět k dohodě v prvním čtení. Eh, není to sice jen záležitost parlamentu, ale pokud to bude možné, je možné k tomu dospět. Děkuji. Nyní dostává slovo Angelika Nýblo. Děkuji, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, i já bych nejdříve chtěla poděkovat panu zpravodaji, panu Tošenovskému, neboť i spolupráce s ním byla neuvěřitelně produktivní. Také ještě před touto zprávou, takže vám děkuji za otevřenou komunikaci a jsem také velice ráda, že již před jdem, jsme se mohli poradit o tomto tématu. Musím říci, že vaše zpráva je opravdu skvělá a také moje frakce tuto zprávu bude moci podpořit. Já bych měla nyní tři poznámky a dovolte mi, abych trochu začala ze šíře, protože já se tady tématem de Galilea již zabývám v parlamentu delší dobu, protože agentura má dlouhou historii a vy víte, že také Galileo v minulosti bylo jinak plánováno, než jak se to nyní uskutečňuje. Dříve existoval model PPP, průmysl tedy ve spolupráci s veřejným sektorem, měl náš evropský satelitní navigační systém uh, vytvořit. A pak tenkrát byla, byla vytvořena agentura pro koordinaci a potom během let se ukázalo, že tento model PPP uh, nezafungoval a parlament byl tenkrát hnací silou. Rozhodli jsme se tedy, že Galileo bude financováno z veřejných prostředků a u nás v parlamentu jsme řešili také otázku, na co tuto agenturu ještě potřebujeme. Já toto chci ještě jednou připomenout kolegům, kteří zatím se tímto tématem dlouho nezabývají. Otázka se nyní trošku zrelativizovala. Potřebujeme agenturu či ne, ale po vzhledem ke změněným úkolům této agentury chci také položit komisi v této souvislosti několik otázek. A potom jsem u druhého aspektu. To je, jsou úkoly agentury. Podívám-li se na článek dvě, potom odpovídá agentura za bezpečnostní akreditaci a dále má také přemýšlet o tom, až bude systém etiblován, jak eh, můžeme, jak bude moci Galileo také moci být komerčně využíván. Například by bylo dobré také udělat jakousi analýzu trhu a tak dále. Ale ten stěžejní bod je bezpečnostní agent akreditace. Já bych se chtěla dozvědět, co pod tímto pojmem bezpečnostní akreditace vlastně chápeme, protože já tady v tomto návrhu dále čtu, že správní rada, a my také diskutujeme o složení správní rady, také v oblasti oblasti akreditace do oblasti bezpečnostní akreditace nebude zapojena. Jestliže velká část úkolů agentury spočívá v bezpečnostní akreditaci, ale potom my se budeme podílat na jiných orgánech, tak by mě zajímalo, co vlastně ta agentura bude dělat, jestliže v rámci agentury bude akreditační výbor ještě zvláštním orgánem. Takže já potřebuji další informaci, abych mohla souhlasit s existencí této agentury. A potom se také ještě hovořilo o strukturách v rámci agentury. Tady mohu se připojit k předřečníkům a také souhlasím se zpravodajem, že všechny eh, návrhy udělané jsou správné. Je dobré, aby se parlament podílel minimálně minimálně na správní radě a také sdílím návrh zpravodaje eh, na snížení váhy hlasů komise ve správní radě, protože poté, co komise stejně bude zpracovávat instrukce a pokyny pro agenturu, tak bude mít již komise politický vliv na agenturu a myslím si, že pak je přehnané říci, že komise by měla mít ještě polovinu hlasů. Takže tady se mi líbí návrh zpravodaje eh, lépe, aby měla komise pouze 30 hlasovacího možností. A potom tedy se ještě ptám já komise chci odstranit své pochybnosti, proč tuto agenturu vůbec potřebujeme a co vlastně znamená ta bezpečnostní akreditace a jak to vypadá také z úkoly, které jsou opravdu minimální. Takže jaké je tady hodnotové pořadí jednotlivých úkolů? To, to jsou důležité úkoly a toto také souvisí s tím, že se mě často ptají kolegové z rozpočtového výboru, protože se jim většinou nechce financovat agentury a e, právě proto potřebujeme pro rozpravu i ve frakcích další informace ze strany komise. Děkuji, mám ještě tři řečníky a tím uzavírám seznam řečníků. Kolegyně Hojlová. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat panu Tošenovskému za jeho velice koncenzuální přístup eh, ke stínovým zpravodajům. Jak ji řekla paní Nible, Galileo má za sebou strasti plnou minulost, nebyl to snadný proces. A v minulosti tento projekt trpěl tím, že především členské státy, které měly eh, vesmírný průmysl, tak měly o tom jisté pochybnosti. A nebyl to dříve evropský projekt, ale dnes je to evropský projekt placený z evropského rozpočtu. A já sympatizuji s komisí s tím, že si chce nechat jistou kontrolu nad projektem, tak aby věděla, co se tam děje neboť tento projekt musí přinášet výhody všem členským státům, ať budou mít vesmírný průmysl či ne. A 50% to jde však příliš daleko. Já se domnívám, že bychom komisi měli přišknout, dejme tomu 40%, aby se nemuseli spoléhat na určité členské státy a aby sami neměli blokační hlasovací většinu, tak aby odolali jakémukoliv pokušení, aby se z toho stal skutečně projekt pro členské státy. A také jsme tady hovořili hovořili o informačních tocích. A já mám opravdu opravdu obavy o to, že přichází málo informací. Já jsem také s paní Nibler navštívila několik schůzek společně s radou a s komisí o Galileu a opravdu to se mi vůbec nelibilo, protože nám předtím nedali žádné dokumenty, teprve až na schůzce se na nás navalily dokumenty a dozdali jsme e, informace až na místě a to byly informace o špatném stavu projektu. Proto my musíme zabezpečit opravdu řádný tok informací do parlamentu a z tohoto hlediska se domnívám, že bych se chtěla udělat eh, takový rozdíl mezi tím, co navrhuje zpravodaj a rada. Rada chce, aby nikde vůbec žádní poslanci nebyli, protože rada říká, že my také jako poslanci ovlivňujeme rozpočet a zpravodaj chce také hlasovacího poslance, ale nemá to tedy člena, má, nemá to být poslanec, ale má to být někdo zastupující parlament. A já bych tady ráda viděla také prioritizaci toku informací, protože my máme různé například také pozorovatelské funkce, které by měly pouze právo pozorovatele a neměly by hlasovací právo. A tak bychom získali také informace a vlastně bychom nemohli ovlivňovat rozpočet. Komise sama odhaduje, že rozpočtová otázka je mimořádně důležitá. Odhad je takový, že když vezmeme v potaz příjem, který Galileo přinese, tak tady hovoříme o 550 milionů ročně na nedefinované období a to je obrovský příspěvek ze komunitárního rozpočtu. Takže my bychom měli zabezpečit, aby poslanci eh, opravdu získali informace, ne aby nám, eh, eh, abychom byli na někomu na milost a aby nám přinášel informace, abychom chodili na schůzky pouze jednou za šest měsíců a potom jsme dostali informace za pět minut. Když diskutujeme o rozpočtu, tak my dobře víme, o co se jedná. A to také tak potřebujeme. To jsou dvě věci, které navrhuji. Takže 4%, 40% eh, hlasů pro komisi a dva pozorovatelské funkce. Děkuji a nyní kolega Viba. Já si myslím, že tato zpráva je dobrá. 40%, tím se nejsem úplně jist. 27 členských států, brzy možná 30. Mm, možná, že bude obtížné najít většinu, ale to je až sekundární otázka. Mohu souhlasit s tím vším, co stojí ve zprávě. Rád bych také podpořil pana zpravodaje Tošenovského. Rovněž bych rád využil této příležitosti k takovému jednomu podnětu. 30 hlasů, to může být dobré. Ale otázka, která je před námi, je, jak to uděláme se zprávou. Evropská kosmická politika. Tu už máme, a to je celkem velký sektor, velká oblast, nezávisle na tom, jestli je tam Galileo zapojeno nebo ne. Existuje direktor, pardon, ředitel ve výboru pro podnikání. Máme pana Farhojgena, lépe řečeno vlastně v komisi, říká řečník. Nejsem si jist, jestli toto generální ředitelství plní své úkoly. Zde jde přece o politiku v oblasti kosmického výzkumu a jde zde ještě o další oblasti, o rozvoj zemědělství, oblasti životního prostředí. Jsou tedy zapojeny různé sektory. Moje otázka tedy je, nebylo by smysluplné zohlednit je všechny a všechny jejich zájmy? Dále je zde otázka průmyslu. Ta by také měla být zohledněna, ale průmysl nesmí dominovat. Co se týče vedení, neměli bychom změnit strukturu? Děkuji, říká předseda a nyní slovo dostává kolega Paška. Děkuji vám, pane předsedo. Na, eh, debatujeme o návrhu usnesení Evropského parlamentu, který má umožnit pokračování projektu Galileo. A mně se zdá, že musíme postupovat věcně a konstruktivně a snažit se dosáhnout konsenzu mezi všemi zúčastněnými institucemi. Z tohoto pohledu bych rád ocenil přístup pana zpravodaje Tošenovského. Pan zpravodaj se opravdu snaží udržet věcný tón ve vyjednávání. O tomto legislativním usnesení Myslím, že je nutné podpořit přítomnost Evropského parlamentu při monitorování a nakládání s finančními prostředky v tomto případě. Do tohoto projektu totiž investujeme velké prostředky občanů Evropské unie a je třeba, aby s těmito finančními prostředky bylo naloženo efektivně a účelně. Myslím si tedy, že snaha i postup jsou správné, udáváme se správným směrem. Toto tempo je ale třeba zachovat a i tento způsob práce. Děkuji. Velice vám děkuji a za komisi panu Buluči. Pokud souhlasíte, pokusíme se o několik odpovědí, takže uzavírám seznam řečníků. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane zpravodaji. Snad bych začal hned tou první otázkou, prvním bodem. A to je velice citlivá otázka. Je to otázka hlasovacího práva pro komisi na úrovni té agentury. Jistě je to zcela jasné. Máli se komise zcela zhostit role správce projektu nebo programu, potom musí být vybavena veškerými potřebnými prostředky ale máme stále více problémů v jiných agenturách, kde komise nemá právo veta v otázkách pracovního programu nebo rozpočtu nebo eh, jednacího řádu nebo jmenování ředitele a v podobných otázkách. Není tedy možné, abychom si opět připravili stejnou situaci. Změna pravidel které navrhujete, se musí odrážet v přímém a rychlém mechanismu zprávy, aby komise zůstala akceschopná. Nechtěl bych se vyjadřovat ke konkrétním číslům, zda to má být 30, 40 nebo 50 ale Domnívám se, že to jsou otázky, které by se měly automaticky odvozovat z role komise a e, žádné takové matematické cvičení nám nepomůže. Byl bych pro zachování 50% hlasovacího práva pro komisi. Co se týče zastoupení Evropského parlamentu, tak jsme samozřejmě pro, aby tam byli zastoupeni buď e, nepřímo jmenovaní zástupci, a nebo i členové vaší našeho výboru. To je nám celkem jedno. Chceme se postarat o stoprocentní transparentnost a také si přejeme, abyste byli přímo informováni. Buď, eh, že budete tedy přímo při tom rozhodování, anebo, že se zúčastníte i průběhu těch diskuzí. Eh, co se týče schvalování tohoto nařízení. Jsme samozřejmě proto, abychom schválili toto nařízení při eh, prvém čtení. Musíme konečně pokročit, protože eh, čas plyne velice rychle a za chvíli máme rok 2010. A projekt Galileo potřebuje konečně stabilitu, abychom mohli překonat problémy minulosti paní eh, Niebler, k tomu, co jste říkala vy. Jistě eh, známe eh, vývoj a také ten původní, to původní východisko, jak vznikalo Galileo a také problémy účetního dvora, ale teď je to úplně nová situace a té situaci musíme přizpůsobit právní základ. Eh, nyní se tedy vytváří ten právní základ pro zřízení agentury a eh, znáte také ty úkoly, ty jsou obsaženy v nařízení a budeme muset přistoupit k realizaci. Eh, musíme umožnit, aby se tyto úkoly mohly plnit. Jsme tedy v takovém přechodném období bylo nutné snížit personál o 30 v roce 2008. A e, teď jsme ovšem vymezili nové oblasti úkolů a musíme zajistit podmínky pro jejich realizaci. Nejde tedy tolik o otázku, e, jaký má být další vývoj agentury. Role agentury se opírá o právní základ, který je již dán a zajištěn a teď musíme konečně jednat. Promiňte. E, bylo krátké přerušení. A potom eh, někdo z vás se ještě zmiňoval o tom, že by komise měla nebo mohla získat 40 hlasovacích práv. A chci ještě jednou říct, že to procento není tak rozhodující. Důležité je to, abychom se mohli opravdu plně eh, ujmout té eh, úlohy eh, zprávy. Pan eh, kolega Lamberts má slovo. Děkuji. Chtěl bych poděkovat komisi a stínovému zpravodaji. Já se omlouvám, že jsem tu předtím nebyl, ale eh, chtěl bych eh, eh, podpořit vlastně argumenty komise z hlediska efektivnosti struktury řízení. Vzhledem k tomu, co jsme řekli dnes ráno, když jsme posuzovali FP6, co se týče tedy kontroly a důvěry, nebo tedy nejprve důvěra a potom kontrola. Pokud má být komise zodpovědná za řízení té agentury, tak má být schopna tedy ji řídit a my máme být schopni to kontrolovat. A ten pozměňovací návrh, který se objevuje ke konci návrhu, říká, že komise by eh, eh, měla informovat na pravidelné bázi a já řeknu, eh, jsou tu přece lidé ve správní radě, takže budou informovat. Já bych se spíše vyslovoval pro oddělení povinnosti. Máme tu tedy ty pracovníky a ať tedy pracovníky pracují <clears throat> a <clears throat> To tedy není úkolem našeho parlamentu. Děkuji. Eh, paní kolegyně Nýbler se chce ještě na něco zeptat. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych se ještě zeptat komise. Já jsem požádala, aby nám eh, eh, vysvětlila, co myslíte tím pojmem bezpečnostní akreditace a které další úkoly má mít ještě tato agentura. Vidím, že je tady uvedeno velice málo úkolů a také váha těchto úkolů agentury které by mě zajímala. To by přece nemělo být tak složité. Může na to komise odpovědět? Pokud ne, tak nám to dejte prosím písemně. Um, Ale můžeme to udělat oběma způsoby. Buď to můžeme hned odpovědět paní Nibler, anebo posléze písemně. Předám slovo paní kolegyni Kavarda k této specifické otázce. Děkuji vám za tuto otázku. Pokud se týče úkolů agentury, tak tady já chci ještě jednou krátce zopakovat to, co řekl kolega. Článek 16 předpokládá, že agentura bude plnit přesné úkoly. Za prvé je to akreditace a druhý úkol je provoz bezpečnostního centra Galileo. A za třetí, to je důležité v té provozní fázi, která posléze někdy přijde, tam lze, musíme zabezpečit uh, uvedení obou dvou projektů na trh. Jak EGNOSu, tak i Galilea. A nad rámec těchto přesných úkolů může plnit agentura i další úkoly. To jsou úkoly, které jí například deleguje komise. Akreditační bezpečnostní úloha, to je velice důležitý úkol a pokud se týče nákladů, pak návrh komise je takový, že v té finanční části se přesně e, formulují a definují potřeby, jaký personál například potřebujeme pro akreditaci. A pokud se týče dalších úkolů, tak to jsou standardní režijní výdaje, které již jsou také součástí rozpočtu. Paní Niebler, jestliže budete chtít ještě další podrobnější informace, pak vám samozřejmě jsme stále k dispozici. Děkuji vám srdečně. Jestli to správně vidím, tak postup je jasný. 9.12. lhůta pro pozňovací návrhy a pak budeme pokračovat příštím roce. A děkuji vám srdečně. A nyní bod číslo 10 to je Evropský program pozorování země. A nyní má slovo pan Glant jako zpravodaj. Byl bych vám všem vděčen, kdybychom pokročili ku předu. Děkuji vám, pane předsedo. Já se skutečně budu snažit. Vy mě znáte. Při první prezentaci zprávy se mohlo hovořit pouze velice stručně, takže mi dnes dovolte o tři věty víc kolegové i stínoví zpravodajové byli například se, se, se také například seznámili se současnou aplikací. A také pokud se týče GMS, tak v budoucnosti můžeme dostávat údaje a ty využívat na řešení problému. Tento systém má přejít ze stavu výzkumu do operační fáze. Já jsem se také seznámil s fungujícími aplikacemi, které již dávají data a chci také upozornit na jeden aspekt, který eh, je u nás vysoce postaven. To je otázka klimatických změn, jak se k ním postavíme a jaké jsou dopady klimatických změn. Zdali je můžeme měřit, zdali můžeme vytvořit modely. Již dnes máme přesné radarové měření, takže například hladinu moří můžeme změřit e, na milimetr a také můžeme zjišťovat, že například v důsledku e, oteplování se a tedy roztahováním tepla se nám zvyšuje hladina moře. Takže to jsou informace a údaje, které budeme potřebovat. Například také řízení katastrof, zemětřesení v Číně, mapování regionů, které někdy nebylo aktuální a potom e, pomocné síly, které musí potom se vrhat do propastí a také musí vědět, zdali jsou cesty průjezdné a e, kam vlastně dorazí. To to jsou eh, data, která můžeme využívat například pro mapování. A potom například také záplavy. Otázka toho, jak se budeme stavět k záplavám v Evropě, jaké například oblasti jsou potenciálně ohroženy a které plochy byly skutečně zaplaveny a musí být potom tam likvidovány pojišťovnami škody. Zdali opravdu objekty, které byly v pojišťovně nahlášeny opravdu, zdali byly záplavami dotčeny, a nebo zdali se jedná o pojistný podvod. Mapovací postupy. V některých částech světa není mapování aktuální detailní a není tak dobré a podrobné jako v Evropě, v Africe a také v rozvojových zemích existují velké plochy, které nejsou zmapovány a jestliže toto mapování dokážeme podpořit těmito daty, tak to bude také dobré pro infrastrukturální opatření a tak dále. Konkrétní pod opatření, tak to vám mohu říct, bylo také dokázáno satelitními údaji, eh, že jeden členský stát, ale nebudu ho tady jmenovat, na jeho východě Asie, kde nejsou úplně přesně stanovené hranice, tak tam káceli v pralese a potom se ukázalo na základě údajů, že to vlastně dělali v sousedním státě. Takže to jsou také zajímavé výsledky, které lze takto získat. A teď konkrétně k návrhu zprávy. Do, obdržel jsem 15 pozměňovacích návrhů, které jsem sformulovala a uvedu jenom nejdůležitější body. Úplně nejdůležitější obdobně jako programu Galilea je otázka financování. Myslím, že je již teď jasné, že určité části financování eh, nestačí. Budeme muset navýšit a nalézt nějakou možnost a o tom budeme muset diskutovat s rozpočtovým výborem, který ještě nepředložil eh, žádné stanovisko stanovisko na rozdíl od eh, výboru Envy a eh, nastane situace, že již dnes plánujeme výdaje a eh, mat materiály, které se musí eh, objednat jako Evropská eh, kosmická agentura a eh, je možné, že to bude podstatně dražší. Můžeme si tedy ty náklady ušetřit tím, že už nyní uzavřeme dodací smlouvy. Uvedl jsem to v bodu 16a. Dále kontinuita dat, když budeme zdarma dávat k dispozici údaje, budou nově vznikat podniky a e, čerpat z těchto dat, poskytovat nové služby, vzniknou nové aplikace, potom musíme zajistit e, jejich kontinuální disponibilitu. A ve finančním perspektivu e, máme plány do roku 2013. Finanční výhled začne potom nový od roku 2014. A potom na jaře by se nemělo všechno zastavit, protože nebude zajištěno financování. Musíme nalézt Eh, nějakou možnost, jak budou zajištěny eh, prostředky na poskytování těch dat. A třetí záležitost je přístup k datům. Již jsme o tom hovořili, že eh, se mají poskytovat zdarma i v mezinárodním měřítku. Tady platí zásada reciprocity s jinými daty. Když jim dáme údaje k dispozici, chceme je od nich zase přebírat také zdarma. Nesmí to ale vést k tomu, že právní subjekty, které eh, využívají údaje a vytváří obchodní modely, zjistí, že jejich existence je ohrožena. Eh, to se ukázalo při prvém hodnocení, že je tu určitá mezera eh, v Evropě. Některé podniky takovéto služby už nabízejí a státní instituce mají také zájem zabránit zdvojování aktivit, například kartografické služby jsou v jednotlivých státech různě organizovány, ale také mají k dispozici data, takže to musíme nějak ujednotit. Pátý bod je velice zajímavé. Eh, od včerejška máme eh, Lisabonskou smlouvu. Eh, ráda na to asi zapomněla předevčírem, ještě něco eh, uzavřela jako SWIFT a to, že se vlastně odstraní komitologie. Já to musím říct, že to vlastně vítám, že budeme mít větší eh, vliv a eh, komise nemůže dělat více za našimi zády, ale teď komitologie tady už není, a takže se musí tyto části vypustit. Uvidíme, jak to uděláme. Můžeme ještě v příloze k této zprávě eh, eh, to vyřešit velice rychle eh, spolu s parlamentem. Tedy prostě tyto body vypadávají a potom chceme mít lepší odpovědnost, takže EKA e získá tedy tu smíjenou komponentu a má eh, být vytvořen nástroj financování. To jsem všechno zapracoval do pozměňovacích návrhů a eh, už se zpráva dala eh, přeložit a já jsem se mezi tím ještě mnohé dozvěděla, promýšlel jsem to. Já to ještě tedy sformuluji v rámci termínu předkládání pozměňovacích návrhů bude se to týkat tedy eh, eh, struktur a uvidíme, jak to vyřešíme s tím spožděním, eh, protože rozpočtový výbor se k tomu vyjádří. Rada bude pravděpodobně až v červnu, ale já jsem hovořil se zástupci švédského španělského předsednictví a pokud nás rada podpoří a bude to fungovat, tak se to může zvládnout, aby v létě příštího roku toto nařízení nařízení vstoupilo v platnost. Já jsem ochoten o tom diskutovat investovat a myslím, že někdo řekl, že by komise měla vytvořit generální ředitelství Space jako vesmír, nemám nic proti, to by bylo eh, rozumné, protože máme velmi mnoho takovýchto eh, komponent a eh, bude to tedy záviset na předsedovi komise, ale snad by mohl přemýšlet o takovémto podnětu od člena parlamentu, zejména když to jsou chytré podněty. Čtyři přihlášky do diskuse diskuze? Jsou ještě nějaké? Ano, ještě, takže vás tam mám. Pan Lamberts. Ještě jste se přihlásil včas. Prosím o vaše příspěvky, kolega Remek. Děkuji, pane předsedo. Já budu stručný ve světle toho, co už bylo řečeno a e, co většina z nás dobře ví. E, chtěl bych ocenit dobrou práci zpravodaje a e, Eh, celkově s eh, jeho předloženou zprávou nebo materiálem eh, souhlasím, ale chtěl bych se pozastavit pouze u pozměňovacího návrhu číslo 2. Pan zpravodaj o tom v zásadě už také hovořil a tento návrh se vyslovuje ve prospěch zachování kontinuity služeb a tedy toku informací, což bude ovlivňováno především dostatkem financí v přechodných obdobích v počátku provozní činnosti GMES a také po jeho ukončení. To podle mne výrazně souvisí s tím, aby si EU a Evropský parlament zachovali potřebný kredit u veřejnosti a e, spotřebitelů těchto služeb. Děkuji, to je všechno, jenom krátká poznámka. Danke, ganz herzlichen Dank. Děkuji vám a nyní kolegyně Vano, máte slovo. Sebu. Omlouvám se, pane předsedo, eh, když jste říkal mé jméno, tak jsem vás neslyšela. O, o, pan předseda se omlouvá. Mám několik otázek, které bych ráda položila v souvislosti s tímto programem. První eh, se týká eh, dlouhodobého fungování tohoto programu. A neměla by, být, měla by to být kontinuita po roku 2013 a jakým způsobem to bude tedy financováno. Rozpočet byl 15, 150 milionů, to není velice mnoho, zejména pro ty eh, družice, to není součástí rozpočtu a tyto náklady budou pokryty z operačního programu. A musíme tedy zvážit eh, tyto náklady. A za druhé, co se týče eh, datové politiky, tak podporuji ten otevřený přístup, který byl navržen panem zpravodajem. To je jeden z hlavních cílů a to vytvořit takový trh pro eh, služby na základě těchto dat a já se domnívám, že ty společnosti v členských státech budou profitovat z těchto údajů a to podpoří jejich inovaci. Ale co se týče rozšíření služeb v souvislosti s GMES, nebyly ještě dostatečně definovány. Měli bychom být opat, obezřetní z hlediska eh, volného přístupu v legislativě měli bychom tedy eh, zvážit všechny ty legislativní dopady, co se týče bezpečnosti, to znamená eh, důvěrné informace, ověřování informací, to se týká poskytovatelů těch eh, dat a konečných uživatelů. A poslední bod vyjasnění rozsahu vlastnictví a role operátorů této infrastruktury. Jak víte, Evropská kosmická agentura bude přechodným vlastníkem a realizátorem této space eh, infrastruktury a potom to bude eh, z části privatizováno. Takže o tom už více nevíme. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní Valean, už jsem to řekl lépe, děkuji. Pan Chichester, prosím. Děkuji, pane předsedo. chtěl bych stejně jako kolegové poblahopřát panu Glantovi k jeho zprávě. Já mám na jednu věc rozdílný názor než on, ale chtěl bych také učinit několik návrhů, které mohou posílit tento návrh a já také předložím tři nebo čtyři pozňovací návrhy. První bod – to je záležitost duplikace informací. Bylo mi řečeno, že tady existuje možnost, že sběr nových dat by mohl vlastně být duplicitní vůči stávajícím datům či údajům. A proto by měla být povinnost tam kde je to možné, aby GMS služby využívaly stávající data a já si myslím, že to není nic špatného, že to je dobrá věc. A toto obsahuje návrh komise. A za druhé, my toto můžeme diskutovat v souvislosti s pozdělacími návrhy, takže za druhé se tady hovořilo o tom, že tento na tomto projektu se musí podílet hodně e, subjektů a spolupracovat. A takže se tady navrhuje také správní rada, která by obsahovala, tedy zahrnovala zástupce příslušných subjektů. To by byl také zajímavé téma, zajímavý návrh a jde o to, aby se zabezpečilo, aby docházelo ke konzultaci a výměně názorů. A třetí bod, a tady se zřejmě odlišuji od zpravodaje a také paní Valean to říkala. To se týká volného přístupu, tedy bezplatného přístupu k službám GMES. Chci navrhnout, a tady vznáším výhradu, protože již se tady hovořilo o tom, že nemáme dostatečný rozpočet, tak proto bychom mě takže vylučovat jakékoliv poplatky za služby, to se mi zdá zatím předčasné. A také, když se tady hovoří o vytvoření trhu pro služby, tak si nejsem jist, jak můžeme vytvořit trh pro něco, co je zadarmo. A jedině že to, co by bylo zadarmo, tak potom by to přinášelo hodně peněz někomu, kdo je v pozadí, takže já v podstatě vnáším výhradu vůči tomu aspektu a také navrhuji, abychom tento bod znovu projednali a také si o něm popřemýšleli. Já v této záležitosti se domnívám, že bychom ji ještě dále měli projednávat a debatovat o ní. Děkuji, děkuji. Paní Daty. Euh, děkuji vám, pane předsedo. Pane zpravodaji, pane předsedo, milí kolegové, nejdříve bych ráda poděkovala panu Glantovi za jeho zprávu, kterou nám právě představil. Já jako stínová zpravodajka za EPP nemám žádné větší poznámky nebo komentáře. A co se týče návrhu nařízení a návrhu této zprávy, ráda bych přednesla jeden pozměňovací návrh. Týká se kontinuity dat. Data by měly být, měla být vždy přístupná. To je nutné proto, abychom umožnili uživatelům získat plnou důvěru v tyto služby. Ráda bych ale zašla ještě dále. V současné době to máme totiž v důvodové zprávě a v bodě odůvodnění. A to z právního hlediska není tak silně závazné, pokud je to pouze tady. A dále mám ještě jednu poznámku k financování. Už to zmínila moje předřečnice. Ano, dobře, o té otázce financování už se opravdu hovořilo. Na naší poslední výměně názorů bylo velmi těžké to téma celkově přehlédnout, i co se týče celkové rozpočtové položky. Financování v této oblasti musí být více koherentní, lépe zorganizováno. Musíme postupovat koherentně v uplatňování toho finančního postupu a musíme rovněž vyvinout něco podobného i pro pozorování moře, nejenom pro pozorování země. V roce 2013 musí mít všechny služby GMS stejnou úroveň. V tomto nařízení bychom tedy měli dospět k nějakému vyrovná, vyrovnanému financování všech různých služeb. A dále ještě něco o politice dat. Můj předřečník, předřečník hovořil o tom, jestli přístup k těm datům měl by být zdarma a nebo ne a já bych se ráda zmínila o pozměňovacích návrzích 3 a 12. Tam jde o přístup k datům, jestli by tedy měl být zdarma a nebo ne. To je jiná věc. Ale co se týče toho přístupu k datům, můžeme zapojit pouze právnickou a fyzickou osobu, která, má, která bydlí v Evropské unii. To je aspekt, který by mohl budit určité problémy. Kdybychom mysleli, že evropské podniky a občané mohou se systému GMS profitovat přednostně, musíme také myslet na náklady, které jsou spojeny s implementací. Pokud to celé tedy omezíme, měli bychom se zamyslet nad eh, těmi náklady. A ještě článek 8. Nutnost certifikace a úplnost údajů GMES. To je bod, který je důležitý, obzvláště pro podniky. Musíme zajistit, aby data byla certifikována. Je rovněž nutné, aby byla vyloučena manipulace dat z vnějšku. Musíme také určit určitá pravidla pro používání těch údajů. Jinak by to totiž mohlo mít dopad například v oblasti přírodních katastrof. Dobrá zpráva, ta je rovněž velmi důležitá, to bych jen ráda potrhla. Pro úspěch toho programu je opravdu velmi důležitá. Zde jde o rovnováhu mezi Evropskou unii a členskými státy. Evropská komise už minulý rok 12. prosince hovořila o partnerské radě a je evidentní, že v tomto nařízení o ní není zmínka. Ome- při spolupráci se zde omezujeme na jednací řád a na otázky financování. Myslím, že by bylo správné, kdybychom měli něco podobného i pro zbytek programu. Zabýváme se pouze finanční zprávou, ale jak jsem řekla, potřebujeme také zprávu infrastruktury. Členské státy nyní budou mít k dispozici určitou infrastruktury a já si myslím, že by bylo dobré, kdyby zde došlo k určitému partnerství s radou. Myslím, že bychom se neměli omezovat, to je šance tohoto programu. Uh, uh, Děkuji. V v prvé řadě bych chtěl poděkovat panu Glante za dobrou práci a pokud jste mě neviděl během tohoto procesu, eh, bylo to, protože jsem vás sledovala, opravdu jste se dobře zhostil své práce. Mám dvě věci. Za prvé chci eh, reagovat na to, co řekl pan Žičas. Eh, přístup, takže tady máme eh, eh, přístup k datům na základě reciprocity a to je opravdu velká věc a tady není možné mít opravdu globální pokrytí z hlediska monitorování, eh, pokud všechny zaúčastněné strany se nezhostí svého úkolu. Brazílie, Rusko, Indie, Čína dělají svou část a my jim umožníme přístup a oni nám umožní přístup přístup k údajům. Zásada reciprocity je velice důležitá, alespoň ve vztahu se subjekty a zeměmi, které jsou schopny realizovat stejné typy programů Evropa to nemůže dělat prostě pro ostatní, ale jinak souhlasím s eh, vámi, co se týče třetích zemí, můžeme uvažovat o rozvojových zemích, které potřebují mít přístup k údajům a tohle, to je ale jiná eh, situace. Musíme rozlišovat mezi rozvíjejícími se a nerozvinutými nebo rozvojovými zeměmi. Eh, chci podpořit to, co řekl Charles ohledně volného přístupu. Je to náročný program a Eh, my ho nemůžeme zahájit a potom opustit. Budeme se eh, mu věnovat eh, z dlouhodobého hlediska. A když si představím, že jsem ve výboru Ekon, potřebujeme vědět, jaké výcho, výchozí nebo odchozí strategie budeme mít. A my tu vlastně tedy dáváme potenciální příjmy eh, k dispozici a koneční uživatelé, kteří budou využívat výstupu GMES pro neziskové účely, a jistě ti to mají získávat zdarma, ale ty společnosti, které si to přejí a eh, ta ziskovost je samozřejmě oprávněná, Eh, pak se domnívám, že Evropská unie by měla, by eh, si měla zachovat eh, součást té hodnoty, hodnotového řetězce, protože my přece umístujeme infrastrukturu ve vesmíru, takže nakonec bychom mohli program ohrozit. Členské státy by mohly říci, ano, my budeme velice rádi pokračovat, ale už si to nemůžeme dovolit. A tady už není žádný jiný zdroj financování než veřejné financování. Eh, takže eh, sdílím vaše pochybnosti a budu se eh, podílet tedy na tom pozdělacím návrhu. Kolega Weber. Já budu zcela stručný. Hovořím o tom, hovořím o tom bezplatném přístupu k datům. Už jsem o tom jednou hovořil před dvěma měsíci s paní Daty. Souhlasím s tím, co stojí ve zprávě pana Glanteho. A sice, že služby by měly být přístupné všem občanům a podnikům Evropské unie, a to zdarma. aby se mohly rozvíjet trhy v jednotlivých členských státech. Rád bych ocitoval příklad, ke kterému došlo nedávno ve Spojených státech. Máme tam satelit, jak všichni víte, a ten disponuje už 40 let velkým rozsáhlým archívem. Tento k těmto přístupům je, k, ten, k těmto údajům je přístup spoplatněn, ale levněji než u ostatních služeb průměrně má 20 tisíc návštěvníků ročně. Od té doby, co je celý program zdarma, má 200 tisíc návštěvníků měsíčně. Na tom tedy vidíte, co to znamená vytvořit anebo vybudovat trh. Pokud tedy chceme vytvořit tento trh a podporovat inovace v této oblasti, musíme postupovat stejným způsobem. Nesmíme spoplatnit určitou hospodářskou činnost, která vlastně vůbec neexistuje. Nejdříve tedy musíme pracovat na rozvoji a potom se zamyslet nad tím, jak to nechat zaplatit uživateli. Ještě jednou Charles. Děkuji vám, děkuji pane předsedo. Chci poděkovat paní Daty za nuance, to je krásné anglické slovo. A také za to, že akceptovala rozdíl mezi plným přístupem a zdarma přístupem. To já samozřejmě akceptuji, že přístup k datu musí být umožněn, ale myslím si, že by nebylo moudré neponechat si také možnost poplatnění. Takže možná, že je to tady takové filozofické pojednání. Chce se komise ještě jednou vyjádřit? Ano? Ano, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych rád řekl zcela krátce slova poděkování vašemu výboru. Děkuji vám za zájem, který projevujete. Důležité je, aby byla zajištěna kontinuita dat. To je princip, o který jsme se vždy snažili opírat při vývoji GMES. Možná, že bych měl také poukázat na, dopadu, na dopad kontinuity dat na prostorové struktury a také na možnosti zpracování dat. Co se týče stabilizace technických kompetencí v Evropě, má to také dopad, ale současně také na financování této oblasti bych rád poukázal na sdělení komise z 28. října. Jde tam především o otázky trvalé udržitelnosti kosmických struktur. Jde tam o rozhodování, o rozhodnutí, která musí padnout do března 2011, abychom zajistili, že pro, program bude mít profesionální zprávu. Dopředu si musíme klást otázky, jaké budou činnosti programu v budoucnosti, aby to bylo efektivní i v oblasti financování. Předseda říká, ještě chcete něco doplnit, pane zpravodaji? Děkuji vám za podněty za body, o kterých jste se zmínili. Myslím, že určitě to zapojíme do jednoho nebo do druhého pozměňovacího návrhu duplikace dat k tomuto bodu. Myslím, že už jsme o tom hovořili. Myslím, že bychom neměli eh, duplifikovat data eh, k důvěrnosti dat. Myslím, že to je jasné. Nevím, jak to mají vyřešené jednotlivé členské státy, ale v mé zemi máme určitou kontrolu kde se schvaluje vývoz takovýchto dat vlastně. To jsou tedy určité úřady a kontrolují například určitá bezpečnostní data, která například jdou do Iránu a tak dále. To se tedy musí vy, vyjasnit v jednotlivých členských státech. Dále otázka financování. Myslím, že nejdříve potřebujeme proniknutí na trh musíme se etablovat na trhu a potom samozřejmě v další budoucnosti můžeme hovořit o tom, jestli celý ten systém bude moci být privatizován a jestli ty údaje budou moci být spoplatněny. Ale nejdříve tedy musíme proniknout na trh. Potom se o tom můžeme bavit, o tom financování programu. Eh, otázka reciprocity a přístupu k datům, o tom už jsme hovořili v první diskuzi. Samozřejmě, že když jiné regiony světa nám zdarma nabízejí své údaje, musíme udělat to stejné i opačně abychom vytvořili ten globální systém informací. Chceme se ho účastnit. Děkuji vám tedy za všechny podměny, podněty. Myslím, že se ještě dostaví určité pozměňovací návrhy. Já sám se pokusím dva nebo tři sám ještě předložit. A potom po uplynutí lhuty se všichni ještě setkáme a uvidíme. Jsem také napnutý, jak dopadne setkání s rozpočtovým výborem a jsem zvědavý na zprávu z rozpočtového výboru abychom celý program mohli realizovat. Děkuji, říká předseda. Huta pro doruč- do, předkládání pozměňovacích návrhů je 10. prosinec 12 hodin, pokud souhlasíte. Dobře, tak jsme rozhodli. Nyní se dostáváme k bodu číslo 8 zpětně. Představení studie o správních hlediscích Evropského výzkumného prostoru. Na tomto místě zde vítám pana více ředitele Leona Serrano nám toto zprávu představí a pokusí se být stručný. Byl bych vám vděčný, kdybyste, pokud budete mít, pokud budete mít otázky, abyste je kladli také stručně, abychom poněkud získali čas. Tedy srdečně vítejte ve výboru, jsme zvědaví, co přijde. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, dobré odpoledne. Jsem rád, že jsem zde mezi vámi a já se pokusím o souhrn hlavních doporučení této zprávy a především chci ponechat také čas na otázky. Jde o evaluaci evropského výzkumného prostoru a jde také především o otázky zprávy a řízení procesu v rámci Evropského výzkumného prostoru. My se také snažíme chápat tento proces ERA v širší míře, tak abychom nehovořili pouze o výzkumu, ale především o znalostních politikách. My se domníváme, že část iniciativy ERA také je ve vazbě ke vzdělávání a inovaci my, nám bylo řečeno, že také se musíme zaměřit na iniciativy, které byly e, vytvořeny pod články 169-171 a to je to staré číslování. A my jsme se také zaměřili na další iniciativy, které musíme rozumět, protože se budou objevovat na scéně v budoucnosti a budou doplňovat naše současné činnosti. Především tady hovoříme o výzkumné prostoru, ale také o národních strategiích, které vytvářejí členské státy. Ale také Lisabonská strategie je širší než era jako taková a ERA je křižovatkou iniciativ členských států a komunitárních iniciativ. To znamená, že implementace některých iniciativ eh, musí být chápána pouze jako jako to, že toto dělá samozřejmě společenství, ale také členské státy, které také přispívají k financování, ale iniciativy často bývají závazky některých členských států. My se také snažíme pochopit, jaké dimenze řízení existují a vymezují nás vůči jiným výzkumným iniciativám. My jsme se snažili identifikovat tyto dimenze, to znamená typ řízení, který máme dnes. A jestliže porovnáváme různé výzkumné iniciativy do posud, tak můžeme říci, že se liší v souvislosti na následujících dimenzích. Například otevřenost je velice důležitá, to je mechanismus, který potřebujeme, abychom mohli se vypořádat také se zájmy jednotlivých účastníků. Potom je tady také transparentnost v rozhodování a ve využívání zdrojů, to je další důležitá dimenze a také, jak je transparentnost chápána v nařízení a také při implementaci nařízení potom vyváženost zájmu a reprezentace jednotlivých aktérů. A to znamená role členských států a účastníků. Toto je mimořádně důležité, tak aby tato iniciativa byla naplněna životem. Potom tady máme účinnost a eficientnost a eh, my často máme dlouhodobé iniciativy a proto musíme také stanovovat a vyhodnocovat cíle. A dále tady máme také odpovědnost a to znamená, to jsou také výsledky, které iniciativy přinášejí pro evropskou veřejnost, protože evropská veřejnost musí také reagovat na průběh těchto iniciativ. Timing, eh, časová načasovanost je důležitým prvkem, protože jde také o synchronizaci například eh, výběrových řízení a veřejných zakázek, neboť my jsme zjistili, že někdy některé aktivity nejsou dostatečně dobře synchronizovány. A potom je tady poslední prvek internacionalizace a to znamená, do jakého stupně se na této iniciativě mohou e, účastnit třetí země. E, my otvíráme eru celému světu a proto také třetí země by měly se do těchto eh, struktur a iniciativ zapojit. A já se nyní pokusím vás seznámit s nálezy a doporučeními zprávy. Za prvé musíme zvážit, že eura se stále vyvíjí. Eh, je to také hnací motor pro politické změny a také pro změny v oblasti vývoje a výzkumu v členských státech. A za druhé je tady scénář, který je definován v rámcovém programu a jde o to, aby na zprávě se všichni podíleli efektivním způsobem. Jde o to, aby se vytvářely nové způsoby a zpravovaly se iniciativy novým způsobem. A potom to tady souvisí také s transakčními výdaji také musíme tyto náklady, tyto výdaje snížit. A je třeba celý proces implementace restrukturalizovat tak, aby se náklady snížily. My chápeme, že struktura ERA je velice složitá. Je, obsahuje mnoho iniciativ, a Některé iniciativy jsou zahajovány pozdě a také jejich implementace dlouho trvá. My analyzujeme různé iniciativy a dospěli jsme k tomu, že vytvoříme určitou prioritizaci. A v současné době eh, můžeme říci, že v tom správ, tyto správní způsoby jsou velice diversifikovány. A eh, governance také přispívá k další diverzitě. Ale v podstatě se domníváme, že se účastní soukromé i veřejné subjekty a hledáme různé systémy jejich účasti a je velice obtížné nalézt nějakou společnou strukturu. A Potom je také velice důležité přizpůsobit národní postupy evropskému kontextu. To si eh, vynaloží mnohem větší úsilí, aby to bylo efektivní. A dále, co se týče rychlosti eh, tomu přizpůsobování národních programů v jednotlivých členských států, eh, si vyžádá, že v mnoha zemích účast na iniciativách ERA se liší od státu ke státu. Je tu opravdu spousta rozdílů i pro účastníky na těch jednotlivých iniciativách. A kromě toho jsme eh, navrhli eh, komplex eh, doporučení pro urychlení rekonstrukci ERA a některé z nich se týkají členských států eh, jednotlivých orgánů. Je to také modifikace a adaptace s těm specifickým iniciativám ERA. Uvedu jenom některé. Týká se to hlavních bodů, které pokládáme za důležité. Za prvé chceme eh, doporučit eh, urychlit určité změny na úrovni členských států a v některých případech jde o to, že úroveň otevřenosti není ve všech státech stejná. Máme tu rozdíly. Některé členské státy se snaží více otevřít, otevřít své národní programy a mohou se tedy potom účastnit takovýchto iniciativ ERA. A potom jde o e, zdroje je to e, mechanismus, který může pomoci zahajovat iniciativy synchronizovaně v různých zemích, a nebo je také důležité vytvořit určitý e, typ systému e, monitorování, abychom usnadnili mobilitu. Snažíme se realizovat 169 nebo 171 iniciativ v minulosti to uskutečnilo a nyní máme víceméně homogenní systém o eh, který usilujeme. Dále je také nutné eh, usnadnit eh, mobilitu pracovníků z jednotlivých států a odstranit překážky při umístování národních komplexů. vzhledem k tomu, abychom e, pochopili tyto iniciativy, tak jsme zvažovali, že by mohlo být užitečné analyzovat možnost e, znalostní politiky abychom tedy souběžně podporovali vzdělávání a výzkum tím, že bychom vytvořili poradní orgán, který bude eh, globálně sledovat znalostní politiku a bude eh, snažit eh, podnítit to jednání mezi komisí, parlamentem a sledovat eh, vývoj té interní struktury Evropské komise, aby bylo možné zvažovat ERA v kontextu znalostní politiky, tedy i eh, zvolit jiný přístup než eh, doposud. Další doporučení se týká eh, zvýšení atraktivnosti pro zúčastněné strany, aby se více účastnili iniciativ ERA. V některých případech eh, účast neziskových nadací eh, mimo Evropu naráží na překážky. A, je, a tyto subjekty by právě v budoucnu měly hrát větší roli. A totež se týká eh, poskytování prostředků pro účastníky. Eh, víme, že pravidla účasti na programu jsou různé, eh, ale jsou tu dva velké rozdíly ve financování tyto prostředky musí být také kofinancovány z národních prostředků. A tak je nutné vytvořit společná pravidla, aby se podařilo dosáhnout, aby byl poskytnut grant. Další typ doporučení se snaží začlenit nebo rozšířit roli neevropských organizací. Je nutné aby se tyto iniciativy otevřely světu. A tak se snažíme vytvořit strukturu řízení. Jsou to globální iniciativy za účasti evropských a neevropských institucí. Bylo vydáno Memorandum of Understanding ohledně této účasti a v budoucnu se budeme snažit usilovat o takovéto iniciativy eh, s partnery mimo Evropu. Dále doporučení, které se týkají iniciativ 169 a 171. Chtěl bych pouze zdůraznit některé z nich. Eh, především je nutné nově zvážit způsob eh, schvalovacího procesu těchto iniciativ, protože chceme urychlit jejich prezentaci a schvalování, aby všechny zúčastněné eh, strany mohly hrát aktivní eh, roli. A také chceme zajistit aktivní eh, roli všech zúčastněných stran. Je to musí, mechanismus, který musí zohledňovat typ té iniciativy a zajistí určitou kapacitu pro diskuzi, nehledě na důležitou roli, kterou hraje komise v současné době při schvalování těchto iniciativ a já si domnívám, že je důležité, abychom uskutečnili strukturální změny ve právě. To je velice, máme tu dlouhodobé iniciativy, které trvají 7, 8, 9 let. To si vyžádá velké období, kdy dochází k změnám a v té zprávě je nutné se přizpůsobovat a <clears throat> usnadňovat také členství nějakých dodatečných subjektů a definovat různé úrovně jejich angažovanosti. A tak musíme zvážit i mechanismy pro zachování transparentnosti a rovnovážnosti příležitostí při eh, čerpání prostředků. A v mnoha případech to podporuje skup, uzavřená skupina subjektů, tak je tedy nutné zajistit, aby každý získal přístup k e, stejných podmínek. A nakonec? Zpráva se také zabývá specifickými doporučeními pro iniciativy z rámcového programu, jako je například Eranet. Tady také jsou zmíněny proto, protože se nejenom snažíme o tomto nástroji diskutovat, ale také proto, že někdy se tento nástroj používá jako přechodný nástroj. A Eranet by měl být také v budoucnosti víc transparentní, tak abychom věděli, jakým způsobem tyto nástroje mohou přispívat dalším iniciativám, jako například 169. A nyní tady máme určitá doporučení pro článek 169 a 171 na těchto dvou stránkách říkáme hlavně to, že doporučujeme, aby se přemýšlelo post pro, o stejných právních pravidlech pro všechny. Ze dvou důvodů. Tady máme sadu společných pravidel a je, jsou dobře vyváženy. To znamená, tato pravidla eh, jsou dobře vyvážena s určitou flexibilitou. A tato společná pravidla by také mohly usnadnit účast účastníků. Toto je důležité také proto, protože se mohou potom účastníci pohybovat mezi jednotlivými iniciativami ERA a tam všude budou platit stejná pravidla. Závěrem také hovoříme ve zprávě o Joint Technological Initiatives, které byly zatím realizovány a také se zde hovoří o budoucích. Například je to mechanismus, který zlepší účast malých a středních podniků. To znamená, že by tady byly podobné podmínky jako pro účast na rámcovém programu. A to znamená, že potom malé a střední podniky by se neúčastnily pouze rámcového programu, ale těchto iniciativy v rámci ERA. Jde zde také o vytvoření konzorcia a toto je základ pro zahájení procesu pro novou infrastrukturu. Také si musíme uvědomit, že je důležité europeizace národních a multinárodních výzkumných iniciativ, infrastruktur. A pak jsou tady další klíčové elementy pro eh, výstavbu ERA a také musíme zvážit především také vzdělávací struktury. Vzdělávací struktury musí být součástí nové infrastruktury, protože toto je součást znalostní politiky. A na závěr Máme také další typy iniciativ, jako například Evropský eh, institut technologie a tak dále. Toto bylo schváleno a bude také zahájen provoz. A toto jsou věci, které by také mohly pomoci koncepci znalostní politiky v Evropě protože by se zde propojoval výzkum se vzděláváním a dalšími faktory. A je také důležité, aby měly potom všechny tyto věci konkrétní dopady. Takže závěrem chci finalizovat závěrečné poznámky. Takže my se domníváme, že je důležité, aby ERA mělo správný a efektivní zprávu. A také jednotliví účastníci, aktéři musí znát iniciativy ERA, které mají být implementovány. Také je třeba stanovit společná pravidla pro usnadnění eh, provádění iniciativ ERA a musíme si říci, podle kterých společných pravidel se bude postupovat. A v budoucnosti pravděpodobně to bude vypadat trošku jinak. Budeme mít partnerství PPP a tyto iniciativy jsou nadále diskutovány. Na mezinárodní úrovni, protože uvažujeme, že ERA bude otevřena zahraničí a my zde chceme také usnadnit propojení se zahraničím, tak aby i mezinárodní subjekty se mohly podílet na iniciativách ERA. Děkuji vám, pane předsedo. Herzlichen Dank. Děkuji vám, pane profesore, za vaši přednášku a za informace. Děkuji také za zprávu, na kterou se můžeme podívat v klidu. Potom přihlásilo se několik řečníků o slovo, zatím jsem zaregistroval tři. A pokud nevidím teď žádné další, uzavírám seznam řečníků. Slovo má pan Cukalas, prosím. Děkuji, pane předsedo, a dovolte, abych poděkoval panu profesorovi za vynikající dokument. Musím také říci, že si opravdu velice cením, že výzkum a vývoj a technologie se objevují na pořadu jednání našeho výboru. Za to musím poděkovat pomu, panu předsedovi. Tato zpráva informuje o problémech v souvislosti s Lisabonskou strategií. Tedy eh, vidíme ty kvantitativní cíle a domnívám se, že je to vhodný způsob, jak řešit problémy výzkumu obecně. Ale ta komplexnost této iniciativy, jak jsou ustanoveny v rámci éry a je tu potom ještě celá řada sobě, subjektů, nám ukazuje, že se přibližujeme ke komplexnímu systému eh, řízení a financování, což má negativní dopady na efektivitu. Jsou to takové finanční experimenty. Namísto, abychom se věnovali politice výzkumu, tak děláme takovéto eh, eh, experimenty s financováním. Jde o ty osoby, které se zabývají výzkumem a máme tu příklady úspěšného postupu v Evropě a na celém světě. Dovolte mi připomenout jeden příklad z Velké Británie, když jsme zahájili posuzování úspěšnosti výzkumu eh, na univerzitách. Potom tam zaznamenali eh, značné eh, výsledky a také v těch vědeckých výstupech eh, vzhledem k vynaloženým prostředkům bych chtěl připomenout, že 12 nejlepších univerzit na celém světě má mezi sebou šest britských. 200, z 200 nejlepších, 32 jsou eh, evropské a zase 16 z nich jsou ve Velké Británii, takže to eh, dokládá velkou úspěšnost výzkumu. Tato zpráva obsahuje celou řadu užitečných eh, doporučení různých opatření, které můžeme přijmout, abychom podpořili Eh, tuto oblast výzkumu, ale nedomnívám se, eh, že to bude postačovat z dlouhodobého hlediska. Když se podíváme na dva dokumenty, jeden je dokument Evropského parlamentu, který se zabývá otázkou řízení. A druhý dokument je dokument Evropské komise, eh, který požaduje intenzivnější a více integrovanou oblast evropského výzkumu v období 2008-2009. Otázky Lisabonské strategie jsou vyjádřeny mírnou formou, ale vlastně se staví negativně. otázce, jaká je situace na evropských univerzitách ve srovnání s jejich eh, výsledky, když tedy porovnáme vstupy a výstupy výzkum, výzkumu. Nemáme dostatek publikací, úspěšnost přihlášených patentů máme spolehlivý systém posuzování účinnosti výzkumu? Nemáme, pane předsedo, byl bych opravdu velice vděčný, pokud eh, budeme sledovat eh, Lisabonskou strategii a příslušnou politiku do roku 2020 a budeme mít eh, dostatečné průzkumy, které se týkají ostatního světa a pokud se Evropa bude zabývat zeměmi BRIC do roku 2025 z hlediska vývoje a technologií. Potom si kladu otázku, jakou politiku máme sledovat. Je to škoda, že jsme si nepřečetli dnes zprávu Marimon Cavallo, protože tam jsou uvedeny opravdu podstatné aspekty. Za prvé, excelentnost. Ano, já vidím, že se hlásíte o slovo, říká pan předseda paní Cavalio. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych eh, poblahopřát autorům této studie. Obecně souhlasím s těmi doporučeními. Vy jste se především zabývali rozborem stávajících nástrojů, ale podle mého názoru, abychom vytvořili otevřený evropský prostor pro výzkum, je třeba jít ještě dále a je třeba použít zcela nové nástroje tato zpráva, jak oni právě ho, ho, ho, hovořili, tu jsem eh, vypracovala já se svým kolegou. Eh, já jsem byla v Portugalsku, on byl ve Španělsku a eh, vypracovali jsme tuto zprávu pro komisaře Potočníka protože jsme se eh, eh, zabývali vymezenou oblasti biotechnologie a nanotechnologie a zkoumali jsme různé překážky a problémy. My potřebujeme v Evropě především kulturu důvěry, to zde také zaznělo a musíme si Eh, vyjasnit soutržnost a excelentnost a musíme mít na paměti tyto cíle a eh, do plňující se systémy, eh, vytváření kapacit pro infrastrukturu, výzkumu, stipendia a to se musí doplňovat financováním tedy té excelentnosti, financování excelentnosti v celé Evropě se musí snažit překonat fragmenty, rozdrobení. Máme tedy Evropskou radu, je to velice dobrý začátek eh, panevropského programu na podporu excelentnosti v Evropě. Vy, Evropa může navrhnout společné financování eh, tedy z prostředků komise, z prostředků členských států a regionů a můžeme rozvinout posuzování v celé Evropě. Můžeme posuzovat tedy v evropském měřítku a může, mohou se prostředky opět vracet do těch regionů. To, nebo do těch méně vyvinutých regionů, ale toto hodnocení bude celoevropské. A když něco nebude na prvním nebo na druhém místě v regionu, eh, má třeba jiné umístění, jiné hodnocení v evropském měřítku. Hodnotí se to ve srovnání s, eh, s eh, obdobnými projekty. A to by mohlo být mnohem méně byrokratické když eh, to porovnáváme s článkem 169, ten sleduje stejný cíl. A potom je tu jenom Eh, druhý způsob, to je vlastně takový zjednodušený článek 169, je to taková paralela, ale myslím si, že když budou zjednodušeny evropské agentury a zahájí eh, to celoevropské hodnocení, že by to mohl být velice dobrý start, abychom eh, se vyhnuli s fragmentizaci v Evropě. Děkuji kolegyně Tykau. Mulțumim pentru prezentarea făcută. Ca și colega mea, subliniez faptul că... Děkuji vám. Já bych vám ráda poděkovala za vaši přednášku. Stejně jako moji kolegové si myslím, že už máme položen základní kámen. Výzkumné projekty jsou ale spojeny s těžkopádnými byrokratickými opatřeními, proto podniky zkrátka ztratily odvahu účastnit se takových iniciativ. Já mám jednu otázku, kterou bych vám ráda položila. Kolik procent financovaných projektů bylo realizováno? Kolik těch projektů se reali- eh, konkretizovalo? Ta myšlenka, která zatím tkví, je otázka, financuje se to, co přináší konkrétní výsledky, měli bychom investovat do aplikovaného výzkumu. Dobře, společné projekty to je krok ku předu, ale mnoho finančních prostředků se utrácí za výzkumné projekty, před kterými by bylo lepší upřednostnit aplikovaný výzkum. A potom si musíme položit ještě jednu otázku. Proč nedochází k realizaci tolika projektů? Chybí personál, chybí finanční prostředky, chybí nám nějaké možnosti proměnit výsledky výzkumu do praxe? Možná, že myšlenka výzkumu byla dobrá, ale co zabránilo projektu v tom, aby zaujal nějakou konkrétní formu ve, sku- ve skutečnosti? Bohužel dochází k tomu, že se malé a střední podniky účastní těchto společných výzkumných iniciativ jen ve velmi malé míře. Malé a středně velké podniky mají, měly v minulosti potíže sehnat peníze, prostředky pro kofinancování. Například malý nebo středně velký podnik musí, pokud chce přežít na trhu, investovat do tohoto projektu své nejlepší lidské zdroje, aby to přineslo dlouhodobý užitek pro ten podnik. Nemohou si to tedy finančně dovolit. Nemohou si dovolit odstavit ve své činnosti celé týmy lidí pro dlouhodobé výzkumné projekty. Současně také nemají dostatek garancí v těchto výzkumných projektech. V ideálním případě bychom tedy měli mít mechanismus, kde by tedy vznikala určitá záruka. A dále bych chtěla zmínit svůj poslední bod – Evropské unii máme příliš málo excelentních iniciativ, excelence. Aspekt excelence ve výzkumu musí být ve evropském výzkumném prostoru více posílen. Děkuji. Pane Saráno, nyní máte příležitost odpovědět na těchto pár otázek. Prosím. Děkuji vám. Můžu odpovídat španělsky, anebo chcete radši anglicky, říká řečník. Jak za prvé bych vám rád poděkoval za všechny poznámky, které zde zazněly. To je tedy moje první zpráva. Děkuji vám. Zpráva teď nechtěla hodnotit dopady všech projektů, které probíhají v Evropě. V žádném případě nemělo docházet ani k hodnocení rámcového programu. Jen některé z těchto nových iniciativ už bylo zahájeno ve spolupráci s parlamentem. Některé iniciativy jsou ještě velmi mladé, nové a proto je velmi obtížné je moci všechny zhodnotit. K tomu nemáme dostatek času, neměli jsme ještě. Mnoho z těch projektů, jak jsem řekl, bylo teprve schváleno a nebo ještě běží výběrová řízení, některé ještě nebyly uzavřeny, proto je velmi obtížné hodnotit celkově dopady těchto projektů. Rád bych se ale soustředil na tři aspekty, které jsou podle mě důležité. Tak zaprvé jsme zde měli ten problém univerzit. Myslím si, že proces modernizace univerzit v Evropě je také součástí evropského výzkumného prostoru. Je to klíčový element pro Evropu. Zahrnuje také reformu veřejných výzkumných zařízení a ta se musí také spadat. Potřebujeme nějakou globální vizi o vědomost bezpečnostní politice všeobecně nesmíme se vztahovat pouze na oblast výzkumu. Abychom mohli být globálním hráčem, potřebujeme všechny nástroje, které nám umožní tuto institucionální reformu v kon- evropském kontextu. Musí být zajištěna i konkurence v Evropě, ale musíme se zabývat také zvláštnostmi, kterými disponujeme v těchto institucích. Jsem toho názoru, že je naprosto neodkladné, abychom to zajistili. Nemáme například žádný hodnotící mechanismus pro tyto instituce. Nemáme žádný globální mechanismus. A každá instituce je rozdílná. Potřebujeme tedy jednotná hodnotící kritéria. Hodnotící mechanismy bychom měli opravdu rozšířit a obohatit. Druhý aspekt, o kterém chci hovořit, je následující. Je to byrokracie, když jde o implementaci projektu. Komise sama jako taková už v této oblasti podniká aktivity. Možná, že to nestačí, ale pokoušíme se zjednodušit procesy v rámci rámcového programu. Ale takové iniciativy, o kterých jsme hovořili dnes, u takových iniciativ je tedy ten problém ještě hlubší. Je tam totiž ten problém financování na národních úrovních. Nejdříve musíme dospět tedy k tomu, abychom, nějaký na, abychom mohli udělat návrh národním orgánům a potom dostat další finanční prostředky. Často dochází k tomu, že každý případ je jiný. Neexistuje tedy žádný zjednodušující mechanismus, který by zjednodušil všechny procesy najednou. Pokud bychom teď například měli nějaká gremia o globálních zdrojů bez přenášení zdrojů, to by celou věc zjednodušilo. A poslední řečník zmínil otázku financování. Základní výzkum a aplikovaný výzkum. Máme zde i společné výzkumné aktivity podle článku 161. Tam už opravdu probíhá aplikovaný výzkum, protože zohledňujeme zájmy podniků v některých těch projektech. Myslím si tedy, že by bylo užitečné, kdybychom tento přístup spojili s jinými přístupy, které dosud stály na okraji myslím, že bychom mohli vyvinout nějakou společnou technologickou iniciativu a napojit to na program People anebo program Idei, myšlenka. Tím bychom mohli celý postup, celý přístup ještě zlepšit. A přineslo by nám to ještě další přidanou hodnotu. Vedlo by to totiž k tomu, že by se do těchto navídek cítilo zapojeno ještě více aktérů a ještě více aktérů by se ucházelo o ty projekty. Některé oblasti musí být podpořeny, například malé a středně velké podniky. Už jsme o tom hovořili, například když jsme hovořili o přístupových podmínkách pro podniky. Hovořili jsme o podpůrných opatřeních pro malé a středně velké podniky. Tato opatření se objevují ve směrnici, kde se objevují společné struktury a kde v budoucnosti budeme muset najít nějaký společný přístup. Předseda. Pane profesore Serano, srdečně vám děkuji za informace a za to, že jste nám byl k dispozici pro odpovědi na otázky. Tím tedy končím tento bod pořadu jednání a otevírám bod pořadu jednání číslo 11. you a to je směrnice o opožděných platbách přepracované změní. Navrhovatel zpravodají je kolega De Angelis a já ho nyní prosím, aby nám přednesl stav věcí. Je to první výměna názorů. Pane kolego, máte slovo. grazie. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Tak jak jste řekl, tak se jedná o první výměnu názoru O problému, kteří někteří považují za skutečně tragický v této době krize. Opožděné platby, je, to je skutečně aktuální problém. Je to problém, který má velký dopad na každodenní život podniku, především na život malých a středních podniků. Tady se jedná o obchodní transakce mezi soukromými subjekty, firmami a především veřejným sektorem. Jak víte, tak se mnoho plateb uskutečňuje pozdě. Vzhledem ke smluvním podním, podmínkám, které byly vyjednány. Potom tady máme nařízení 35 z roku 2000, kde, eh, které mělo za cíl snížení platebních lhůt. Ovšem tyto cíle splněny nebyly. Já bych to formuloval možná ještě jinak. Problém prostě nebyl tímto vyřešen. Sedm let po vstupu nařízení v platnost na dále placení trvá velice dlouho. Existují také velké rozdíly mezi členskými státy a také existují různé výchozí situace. Několik příkladů. 175 dní v Řecku, 53 průměrně v Německu, Francie a také ve Spojeném království. A tyto rozdíly ohrožují fungování existenci společného vnitřního trhu a toto může také negativně ovlivnit konkurenceschopnost celé ekonomiky EU. Návrh Evropské komise který je součást celého komplexu opatření na posílení pozice malých a středních podniků, je podle mého názoru věc, která představuje předpoklad pro hospodářský růst a pro budoucí investice, vzhledem především e, v rámci krize o vytváření nových pracovních míst. Toto jsem nyní předeslal a chtěl bych analyzovat návrh směrnice. Cíl směrnice spočívá v tom, abychom zavedli přísnější postup ve srovnání se směrnicí 35 lomeno 2000. Tyto novinky se týkají platební kázně ve transakcích mezi soukromými subjekty a také mezi soukromým a veřejným sektorem. Zde se stanovuje lhůta 30 dní. A přes to, že těchto 30 dní platí, tak existuje celá řada výjimek. A já se domnívám, že tyto výjimky nejsou dobré a také to souvisí s tím, že lhůty nejsou dodržovány. Podle mého názoru je to velice dobré. Zde bychom měli také omezit právě tento prostor pro výjimky, neboť my máme tyto opravdu nadměrné platební lhůty kvůli výjimkám. Také inkasní poplatky, potom jsou různé škodlivé doložky, potom se to také týká úvěru. A potom na počátku ten u toho počátku, který je převzat ze směrnice z roku 2005, tak tady se musíme také zabývat částečnými platbami. A já bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům a také kolegům za jejich příspěvky k této diskusi a také chci ještě připomenout, že návrhy a také článek 86 musí sloužit musí sloužit zlepšení směrnice, ale musíme se podívat také na oblast působnosti směrnice. To je bod, o kterém se diskutuje. Myslím například také na to, že v mnoha zemích biolékařské jaká oblast je nejvíce postižena opožděnými platbami, především z veřejného sektoru. Možná, že oblast působnosti by se mohla také ve veřejné oblasti rozšířit na podniky se smíšenou vlastnickou formou, které poskytují základní služby. A pak by se to dalo také omezit na základní služby. Je velice důležité dobře definovat výjimky a také se musíme především zaměřit na to, co nás to stojí, když chceme tyto peníze vymoci. A potom také musíme řešit úroky. Tady to je několik podnětů pro diskuzi. A podle mého názoru je také nutné, aby nedošlo k narušení trhu subjekt subjektem, který má zaplatit. Tento subjekt se musí chovat zcela normálně a také komise musí zohlednit zkušenosti z jednotlivých členských států, protože tato platební prodlení mohou velice negativně ovlivňovat všechny hospodářské sektory. Pokud se týče našeho harmonogramu, tak Tady některé lhuty již byly jmenovány a já vám již dnes děkuji za pokyny a návrhy, které můžete předložit a možná byste tyto návrhy mi mohli předat příští týden, abyste mi sdělili, jak se k této otázce stavíte. Děkuji vám a slovo má pan kolega Rune. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také panu zpravodaji. Myslím, že tento návrh přichází vlastně o několik let později, ale lepší pozdě než vůbec. V zásadě tento návrh mohu podpořit. Rád bych ale dodal, že ve článku 5 odstavci 4 je absolutní platební lhůta pro veřejnou zprávu, aby se tam stanovilo 60 dní, protože podle mého názoru nemůžeme zdůvodnit delší lhůtu. Ten návrh je podle mého názoru tedy příliš volný. Návrh bych měl, by měl také stanovit, že 30 dní je tím východiskem a 60 dní bude absolutní výjimka. Kromě toho si myslím, i zde si myslím, že návrh je velmi volný. Možná, že by se od úřadu mělo také požadovat, aby zveřejňovali průměrné lhůty svých plateb a úroky. A dále je zde otázka, jestli musíme postupu, přistupovat k legislativním krokům, kde, když jde o oblast, o business business a ne tedy o business vláda. Dále k principu liberálnosti. K tomu patří, že právo smluvní. jde. A toho mohou využít tedy malé a středně velké podniky, že se to řídí podle soukromého smluvního eh, práva. A tady máme takový eh, rámcový eh, prostor pro ty podniky. Business to business. Děkuji, děkuji, pane místo předsedo. Pan kolega není z Německa, ale z Dánska, takže to řekl opravdu skvěle. Dále má slovo kolega Benson. ale německá kabina pracuje, pane předsedo. Ne, že není zapotřebí. Děkuji, pane předsedo. Situace je taková. Je to problém pro mnohé střední a malé podniky a to, že platba za služby a zboží přichází opožděně. Dokonce i v dobách krize, kdy je ten problém samozřejmě mnohem větší pro střední a malé podniky, je dokonce rozhodující faktor, eh, zda malé a střední podniky krizi přežijí vyvíjí. Domnívám se, že to ovlivňuje také eh, konkurenceschopnost na vnitřním trhu. Tyto odložené platby, tedy vytvořit dobrovolný nástroj, by byl důležitý, aby nebylo nutné eh, požad, aby bylo tedy možné eh, požadovat náhrady za prodlení, úroky z prodlení. Je třeba stanovit opatření, jak, která mají vytvářet vytvářet jasný rámec. Já mám eh, tyto připomínky. Článek 1 odstavec 2. Tady se hovoří o možnosti členských států, kterou ztrácejí, aby požadovali eh, eh, úrok z prodlení u částky menší než 5% a potom náklady na vymáhání a potom opožděné platby veřejných orgánů. Tady musíme e, e, rázněji postupovat e, veřejné orgány nebo také podniky, které poskytují poskytují eh, veřejné služby, jsou důležitými aktéry v našich zemích a je tedy důležité, abychom v této oblasti postupovali zvlášť rázně. A domnívám se, že zde uváděných 30 dní by měly být naším cílem, o ty bychom měli bojovat. Pokud by ta lhůta měla být 60 dní, pak by to znamenalo opravdu krajní mez v této oblasti a musíme také eh, Eh, definovat, co je takový eh, veřejno, veřejná hm, společnost, protože tady jsou nejrůznější eh, definice a u těchto pravidel z toho musíme vycházet, když hovoříme tedy o pětiprocentní částce jako paušální náhrada, jako náklady na vymáhání, tak to můžeme odstupňovat podle toho, kdy byla ta částka částka splacena. Já se domnívám, že je to zpřísnění ustanovení které bychom měli eh, zakotvit eh, u smluvních podmínek. Co se týče transakcí B2B, eh, tak se domnívám, že je tu ta smluvní svoboda, ale je to důležité pro malé a střední podniky, které platí tu cenu za odložené platby. A na to musíme dbát. A pokud nám průzkum ukáže, že velké podniky, velké společnosti, vlastně vytvářejí určitý tlak na malé podniky, tak je nutné se na to podívat. Děkuji, kolega Rübich. Ano, děkuji, pane předsedo. Domnívám se, že zejména v dobách hospodářské a finanční krize je to téma, které si zaslouží absolutní prioritu, protože podniky jsou opravdu pod velkým tlakem nákladů a jejich bonita se neustále snižuje s nízkou bonitou stabilitou jde ruku v ruce i nízká likvidita. Proto je zvláště důležité, abychom u veřejných zakázek nebo u podniků, které působí ve státní oblasti, zajistili eh, vzorné chování. Maximální trvání by eh, mělo být opravdu těch 30 dní, eh, kde můžeme hovořit o Bazileji 2, to je tedy ta reciprocita, tedy že veřejný sektor sektor eh, platí rychleji. Můžeme se podívat na model benchmarku, na osvědčené eh, postupy a zavést je v Evropě, abychom měli takový přehled, kde se eh, vzorně pracuje a pak můžeme také skonstatovat, že vyšší likvidita zvyšuje bonitu a banky budou moci postupovat velkoryseji při poskytování úvěrů. Domnívám se, že to je podstatný risk krize. A ty do, musíme efektivně a rychle eh, pomoci těm zvláště postiženým. A Vracím se zejména na evropské instituce, již se o tom široce diskutovalo, aby šli příkladem a protože když hovoříme o tom ve výzkumu, pro výzkum, tak mnohdy slýchám, jak dlouho to trvá, eh, než se výsledek eh, výzkumu dostane do podniku, kdy už jsou eh, téměř před úpadkem. Domnívám se, že ostatní instituce by tu měly být příkladem. Paní místopředsedkyně, to já? E, Děkuji vám, pane předsedo. Budu zcela stručná a připojuji se k poznámce pana De Angelise. Velmi přesně vyjádřil ty hlavní body, body, kterými se budeme zabývat, e, tím, jak bude pokračovat jeho zpráva. Jde nám o přesné stanovení prováděcích opatření pro směrnici a pro stanovení všech ostatních bodů, které jsou důležité. Ráda bych řekla následující, abych podtrhla význam tohoto textu. Zde totiž skutečně jde o konkrétní závazky, o daň z přidané hodnoty, o konkrétní závazky, které jsme stanovili vůči komisi a radě. A to je také to, co jsme slíbili našim voličům. Uplynulo od té doby mnoho času, ale stalo se málo konkrétního a občané čekají na konkrétní odpovědi, konkrétní výsledky. Jak už jsem řekla, máme před sebou příklad konkrétní implementace a měli bychom udělat vše, co je v našich silách, abychom přispěli ke správné implementaci. Děkuji vám, říká předseda a slovo dostává kolega Balčo. Micro, please. Tisztelt bizottság, ha végignézem ennek a... Pane předsedo, když se dívám na pořad jednání tohoto týdne a představím si, že bych měl podat zprávu svým voličem, voličům o tom, čím jsme se zabývali, řeknou mi občané, že téma, o kterém diskutujeme právě teď, je to nejdůležitější. Tedy jaké nástroje se nám podaří najít, aby dobře fungoval ten vědomostní trojuhelník a abychom vypracovávali opravdu prvotřídní diskuze, to je velmi důležité, ale tato zpráva se zabývá v první řadě tím, jak pomoci malým a středně velkým podnikům, aby přežili krizi. Je zjevně velmi důležité, aby byly zapojeny malé a střední podniky i do výzkumu a aby měli odpovídající podmínky. Ale nejdůležitější je to, o čem hovoříme nyní, a sice spožděné platby. Ty totiž vedou k tomu, že velká řada malých a středně velkých podniků zbankrotovala, protože nedostali včas své platby. Skutečnost, že je zde přítomno jen tak málo poslanců, by na, neukazuje, že tento výbor se nemá touto cestou ubírat dál, abychom na konci mohli říci, ano, pro malé a střední podniky jsme toho vykonali řadu. Předseda říká nyní komise, chcete se vyjádřit? Paní Spitman? Děkuji vám, pane předsedo. Komise má velkou radost z toho, co zde přednesl pan zpravodaj a také, co zde řekli členové výboru na podporu této iniciativy. Ta iniciativa je něčím opravdu centrálním pro podniky, pro malé střední podniky. Ale se objevilo už ve Small Business Actu, ale máme zde i prvky, jako je například harmonizace té 30-denní lhůty při spožděných platbách a další elementy. To jsou zcela zásadní prvky. Máme radost vaší podpory. Brala jsem, vzala jsem na vědomí také vaše dotazy, které se týkaly například oblasti působnosti směrnice. Samozřejmě můžeme se nad tím zamyslet. Nebo například to, co jste řekli k nutné harmonizaci veřejných podniků. To je také bod, nad kterým bychom se společně s vámi měli zamyslet. Dále zde před sebou máme několik zásadních otázek, například smluvní svobodu. V návrhu směrnice, tak jak jsme jej navrhli, chceme bojovat za smluvní svobodu To je totiž oblast, kde se vyskytuje největší počet potíží ve spožděných platbách. A také oblast, ve které mají podniky velké problémy, protože nejsou ve srovnání s veřejným sektorem, eh, nemají rovné podmínky. To je tedy oblast, kde by nemělo docházet ke smluvní svobodě, ale mělo by dojít ke harmonizaci, mělo by se tam stanovit těch 30 dní. Ale nyní k těm dalším oblastem, například k soukromým podnikům, tam jsme pro smluvní svobodu. Návrh směrnice ale posiluje také záruky, které musíme zavést pokud by měla být smluvní svoboda zneužita. Je to článek 6. Pokoušíme se vyřešit problém spožděných plateb, ale tato směrnice samozřejmě nevyřeší všechny problémy. Jistě, že v, to, v této oblasti můžeme učinit ještě více. A máme také několik dalších otázek, které jsou vně legislativní rámec. Jsme připraveni s vámi společně vést diskuzi, zamyslet se nad tím. Zamyslet se nad věcmi, jako je například zlepšení proplácení informačních kampaní, ale jsme také opatř, eh, připraveni zamyslet se nad legislativními opatřeními. Komise vám stojí k dispozici, stojí také k dispozici zpravodaji proto abychom mohli prodiskutovat témata, o kterých jste hovořili. Samozřejmě, že si zaslouží konkrétní odpovědi. Předseda říká, děkuji vám a končím tím diskuzi. Kolega De Angelis poukázal na to, že na začátku, pardon, 27. ledna budeme mít před sebou návrh zprávy. Ne, pardon, opravuje se předseda návrh stanoviska a všichni kolegové jsou, vítají se návrhy všech kolegů. Na zítřek jsme se domluvili, že budeme pokračovat a nyní dáme slovo kolegyně Tykau, aby pokračovala. Kolegyně, máte slovo na tři a půl minuty, prosím. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Eh, vreau să încep prin a... Děkuji, pane předsedo. Nejdříve chci poděkovat všem kolegům a také zpravodajům. Také děkuji Evropské komisi, švédskému předsednictví. Takže celkově děkuji velice za úspěšná jednání, která jsme vedli v rámci trialogu. O otázce energetické náročnosti budov. Dále potřebuji vaši podporu pro jednání s radou a tato vaše podpora byla velice dobrá, protože jsme se dobře dohodli. Také máme dobrá ustanovení. Sice nemáme přesně naše formulace, tak jak jsme to navrhli, ale komise do roku 2011 prověří využívání fondu a příslušné návrhy eventuálně předloží. Takže v roce 2012 veškeré novostavby budou muset mít energetické výdaje ve výši nula. A veškeré novostavby musí podléhat minimální energetické náročnosti. v roce 2012 to, 2017 eh, toto bude všechno přepracováno. Členské státy také mohou zpracovat své vlastní e, plány týkající se staré zástavby. Mezitím již existují budovy, které jsou pasivní, které bychom měli nejvíce podporovat. A potom také vzdělávání expertů a znalců a cer- udělování certifikátu za energetickou bilanci budov. Zde chceme především používat také energii z obnovitelných zdrojů a chceme také zavést úlevy pro budovy, s nulovou energetickou bilancí, to budou například eh, správně technické úlevy. Potom také máme, hodláme používat inteligentní měřiče. Také máme návrhy na vzájemné uznávání, ne máme společnou komitologii, ale máme společný rámec, který je součástí přílohy. Jasné postupy mají být etablovány pro vypočítání optimálních nákladů, tak abychom zabezpečili tu nejoptimálnější efektivitu a účinnost budov. Jestliže budou čísla nad 15%, pak je třeba dělat nápravná opatření. Domnívám se, že jsme dospěli k dobrému kompromisu, který také posílí ekologickou účinnost. Pak tady máme ještě otevřenou otázku komitologie, neboť nová pravidla se aplikují na všechny dokumenty, které jsou vyjednány mezi komisí a parlamentem. Ještě jsou tady dvě přihlášky o slovo a doufám, že budete hovořit stručně. Paní Hall. Děkuji paní Tykau za skvělou konzultaci a spolupráci se stínovými zpravodaji také jí děkuji za to, že byla tak vytrvalá, neboť my jsme měli někdy dojem, že za švédského předsednictví k dohodě nedospějeme, ale zpravodajka byla vytrvalá a dostali jsme se, dospěli jsme k dohodě a myslím si, že si zaslouží velký kredit z naší strany. A myslím si, že také bychom ji eh, měli podpořit. Děkuji. Děkuji, kolega Turmes. Děkuji, Děkuji pane předsedo. Chtěl bych také ocenit Adrianu a vysvihnout její skvělou práci, práci zpravodajky, dále pan Saudagis,

Ale si cením práce sekretariátu. Domnívám se, že jsme dosáhli rozumného výsledku v těch složitých vyjednáváních. Nakonec eh, rada zaujala blokující pozici, takže bylo opravdu velice obtížné dosáhnout eh, více, než se nám podařilo. Eh, ta nulová energetická náročnost u budov je ještě lepší než pasivní domy v Německu a to je opravdový průlom průmyslom, architekti, malé střední podniky, eh, všichni eh, stavebnický průmysl a také makléři, kteří prodávají nemovitosti, vědí, že budoucností jsou nízkoenergetické domy. Eh, podle mého rozboru, který jsem udělal před několika měsíci. To byl tedy celý balíček, ale ukázal mi, že získáme v oblasti inovace. Byl to tlak představitelů státu a e, pan Barroso povolil, ustoupil. A e, když jsme tedy prohráli tuto bitvu, tak bylo velice těžké se vrátit do vyjednávání o této směrnici, tak nyní je dobré, že máme eh, toto přepracování, tuto revizi a eh, všichni usilují o ty prostředky, které nebyly vynaloženy eh, pro ten balíček na obnovu. A potom tedy očekáváme eh, finanční výhled na, eh, od roku 2013, že bude více eh, prostředků pro energeticky účinné budovy. Chtěl bych také poděkovat komisi, zejména Martinovi, protože vím, že kdyby tady byl jeden zaměstnanec, který se zastává o energetiku Textedovi a určitě se příště bude aktualizovat eh, tato eh, záležitost energetické politiky. Děkuji, tím můžeme uzavřít tento bod jednání. Všichni jsme poděkovali při různých příležitostech a teď to půjde svou cestou. Děkuji, končím zasedání a nyní bude následovat schůze koordinátorů. Teď už máme trochu spoždění a plánovali jsme ji na hodinu, takže tato schůze začne asi za minutu a půl. Very good.